následujících letech můžeme očekávat velikou podporu této politiky a myslím si, že se všichni můžeme zaměřit na dosažení našich cílů. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Končím rozpravu a hlasování proběhne za okamžik. A poslední bod na pořadu jednání je zpráva pana Karony. Jak zastavit plítvání potravinami? Pane Karono, dnes ráno alespoň ve španělské televizi byly poměrně dlouhé informace právě o tomto bodu a předpokládám, že to možná platí i pro další evropské země. Takže se dostáváme k tématu, které je aktuální pro veřejné mínění a jen málo kdy se stává, že by to bylo opravdu tak dobře načasované, ta naše rozprava. Takže slovo má zpravodaj na čtyři minuty děkuji mnohokrát. Nejprve bych rád poděkoval eh, členům výboru pro zemědělství za spolupráci při zpracování návrhu zprávy. Myslím si, že to byla velice plodná práce a za velice krátkou dobu se podařilo zajistit eh, text, eh, který se týká Eh, věci plítvání potravinami a jak to řešit, což je otázka, která v minulosti nebyla dostatečně ve středu pozornosti institucí a je třeba tuto situaci změnit. Eh, všichni odborníci se shodují v tom, že dnes jedním z hlavních problémů a také pro bezprostřední budoucnost bude, jak řešit narůstající poptávku po potravinách. Je třeba zajistit potraviny, což bude jedním z největších problémů v budoucnosti, jelikož poptávka po potravinách bude větší než nabídka. A proto s ohledem na tuto skutečnost musíme podnikat kroky proti plítvání potravinami. Hovoříme-li o potravinách, pak eh, myslíme ty potraviny, které se sice promrhají, ale jsou naprosto poživatelné, což je naprosto neudržitelná situace. Dosáhli jsme takových úrovní, že podle FAO třetina všech potravin vyprodukovaných za rok se v Evropě vyplýtvá. Eh, respektive v Evropě je to asi 50 Předchozí číslo bylo globální a 105 kg potraviny proplítvá každý občan v Evropské unii ročně. Není to tedy jenom etický problém, ale i ekonomický a sociální problém, který má velké dopady na životní prostředí. V této zprávě Chceme, aby problém plýtvání potravinami získal prioritu v Evropské unii. Proto vyzýváme komisi, aby vedla 27 členských států k přijetí společné strategie, aby se zajistil opravdový kvalitativní skok, tak aby od teď do roku 2025 se podařilo podstatným způsobem snížit plítvání potravinami. Musíme spolehat i na různé asociace, skup, dobrovolné organizace. To jsou ti, kteří již přicházeli s konkrétními projekty, ale zatím vidíme, že je tady určitý začarovaný kruh. A proto pořád vidíme toto plítvání potravinami a proto jsou vrstvy obyvatelstva, které mají velké problémy. V Evropě teď zhruba 70 milionů obyvatel žije pod hranicí chudoby. Proto potřebujeme specifické iniciativy ze strany komise, tak, aby se změnila pravidla pro zadávání veřejných zakázek v oblasti služeb, například eh, společného stravování jídelen, eh, nemocniční stravování, tak, aby se vytvořily rovné podmínky pro všechny ty podniky, které budou ochotny skutečně eh, řešit mrhání potravinami. Důležité je, aby v popředí eh, této eh, snahy stály evropské iniciativy. Proto také vyzýváme všechny zúčastněné eh, v potravinovém řetězci, aby se k tomu vyjadřovali. Potřebujeme také edukační problémy, musíme spolupracovat s farmáři, univerzitami, školami, tak, abychom měli i kulturu v rámci občanské a nejenom veřejné společnosti, která by vedla k udržitelnému eh, eh, způsobu používání potravin. A proto doufám, že Evropský parlament se hraje svoji významnou úlohu a pomůže vytvořit strategii. Doufáme také, že rok 2014 bude možné eh, prohlásit za rok proti plítvání potravinami. Znamenalo by to významný závazek ze strany evropských institucí a znamenalo by to také významný signál vůči všem evropským občanům, že Evropská instituce může skutečně být v popředí snah vytvořit férovější a vyrovnanější sociální model. Děkuji. E, nemáme teď žádné řečníky kromě těch europoslanců, kteří žádali, aby mohli vystoupit v rámci bodu spontánní řeční. Každopádně musíme skončit za čtvrt hodiny abychom mohli ještě si poslechnout eh, vyjádření komise aby se tak mohlo stát předtím, než sem přijdou europoslanci na hlasování. Proto vás prosím, abyste velice efektivně eh, používali eh, poskytnutý čas. Pan Lavia jako první. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, nemůžeme dovolit, aby plítvání potravin stále rostlo. Potřebujeme specifické nástroje a zároveň potřebujeme provést kulturní změny, tak abychom řešili také otázky životního prostředí a ekonomické otázky. V posledních letech dramaticky vzrostlo plítvání potravinami a to má velký vliv na životní prostředí, na naši ekonomiku i na zdraví. Je to neudržitelné. Musíme mít také na paměti, že 60 milionů lidí v Evropské unii žije pod hranicí chudoby, a, ale zároveň my vyhazujeme velké množství potravin. Musíme tuto otázku v každém případě naléhavě řešit. Eh, je třeba zohlednit eh, ekonomické a sociální dopady, eh, potřebujeme se podívat na balení, potřebujeme mít lepší informace o datu, kdy daná potravina projde, tak abychom zabránili plítvání potravinami. A nyní má slovo paní Pikao. Jenom bych chtěl poznamenat, že a pokud se účastníte každý aj v jedné diskuzi, neměli byste se účastnit v další diskuzi, nicméně nyní se pokusíme dát slova, slova pokud možno všem. Paní Tykal. Děkuji mnohokrát. Co se týče plítvání potravinami, tak e, se odhaduje na úroveň 165 75 e, tun na obyvatele. A je důležité, že máme celou řadu lidí, kteří žijí pod úrovní chudoby. Celá řada lidí by tedy mohla mít prospěch eh, z určitých darů. Celá řada lidí žije z darů charitativních eh, organizací. Máme tedy dostatek zdravých eh, výživných potravin. Problém plítvání potravinami se musí zaměřit také na otázku účinnosti zdrojů. Komise zahájila určitou iniciativu, která se zabývá otázkou plitvání s potravinami. Komise musí věnovat stejnou pozornost také této otázce, tedy otázce energetické účinnosti. Děkuji, pan Vočechovský. E, děkuji mnohokrát, pane předseda. E, problém plýtvání potravinami je velice důležitý, proto je výborné, že se tím zabývá i Evropský parlament a zvláště v kontextu velice dramatických e, potravinových prognóz na nejbližší desetiletí, že bude proces stoupat poptávka, což se předpokládá. Ale problém plýtvání potravinami je už se zpět i s tím, o čem jsme hovořili před několika desítkami minut, totiž soustředění obchodu s tím, tím, že většina obchodu potravinami se odehrává v rámci velkých obchodních sítí. A e, zcela evidentně to e, vede k většímu plítvání a to už proto, že se e, obvykle více kupuje, nakupuje potravin v supermarketech, než někde v malých obchůdcích blízko tam, kde lidé bydlí. Proto je to velice důležité. Ale když myslíme na plítvání potravinami, měli bychom myslet také plítvání pozemky pozemky půdou, protože stále více půdy se vyčlenuje ze zemědělské produkce, což je také důležitý proces. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo pan Mikolášik. 90 až 115 eh, kg na osobu, to je objem vyplýtvaných potravin eh, ročně. Já myslím, že je to závažný důvod pro to, aby se plítvání potravinami stalo prioritou. Pokud plítvání bude pokračovat tak, jak do posud, v zemědělsko-potravinářském eh, řetězci bude to dlouhodobě nezodpovědné vůči eh, nejslabším částem populace. Eh, toto má ale také negativní účinky na dopady na životní prostředí a vede to ke ztrátám pro podniky a hospodářství zpracovávání, distribuce a spotřeba, to jsou oblasti, kde se až 50 eh, použitelných potravin eh, ztratí nebo vyplýtvá. Něco takového si eh, vyžaduje eh, odpovídající strategii. Máme více než 70 milionů eh, Evropanů, kteří žijí pod Prahem chudoby. Řečník byl přerušen. A paní McGuinness. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pochválit zpravodaje a jeho práci na této zprávě. Zdá se, že by bylo dobré, abychom se soustředili na tuto otázku a abychom věnovali rok 2014 této otázce. Myslím, že je to rozumný plán. Je to také eh, rok, kdy se budou konat volby a myslím, že je dobré, abychom o této otázce hovořili s našimi občany. Nejde jenom o potraviny, které si eh, se vyhodí eh, doma, ale dochází také k vyhazování potravin v institucích, například v této instituci, v nemocnicích a tak dále. Dnes eh, dopoledne se hovořilo o podobném tématu. Eh, naše předchozí eh, debata se týkala celého potravinářského řetězce. Pokud nebudeme více plítvat potravinami, budeme mít efektivnější potravinářský řetězec. A děkujeme paní McGuinness, nyní paní Prendergast. Thank you. Děkuji mnohokrát Máme 7 miliard obyvatel a měli bychom do roku 2050 být ve výši 9 miliard. To znamená, že se musíme zabývat otázkou bezpečnosti potravin. Musíme vyrobit dostatek potravin, abychom mohli nakrmit naše obyvatele. Musíme se ale také podívat na to, jak se díváme na výrobu potravin a jak plítváme potravinami. To je v rámci celého řetězce, to se týče výroby, prodeje, spotřeby. Nicméně závisí na jednotlivých zemích. Promyslové země v podstatě mají největší odpad na tom konečném, v konečné fázi řetězce. Je to až třetina potravin, které koupíme, nakonec skončí v popelnicích. A jsou to tisíce euro, které takto promrháme. Máme prevenční program, aby lidé byli informováni o dané problematice a musíme zvýšit také povědomí, abychom zabránili plítvání potravinami. Pan Nicolescu. Mulțumesc, domnule președinte. Economia de hrană... Eh, děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Ekonomika potravin znamená také ekonomiku energie, vody a také pracovní síly. Musíme také reagovat na nez... nedostatečný počet eh, zemědělské půdy, protože Evropská unie závisí na půdě, která se nachází mimo Evropskou unii. Máme tam 68 milionů čtverečních kilometrů půdy, na kterých v podstatě pěstujeme naše potraviny. Je to rozloha, která je dvakrát větší než Německo. Musíme tedy hledat půdu mimo Evropskou unii, anebo musíme hledat zdroje v Evropské unii. Pan Kumucakos. la eh, Kumucakos. Pan Komucakos, prosím, možná, že není ve sněmovně, v tom případě pan Mauro, prosím. Eh, děkuji, i já bych chtěl poděkovat panu eh, Koron, Karonovi za to, že nás upozornil na tuto otázku, zejména na sociální dopady, ale také na potenciální příležitosti, které mohou vzniknout při boji proti plítvání potravinami. Chtěl bych se obrátit na místo předsedu komise, pana komisaře Tajányho. Chci říci, že je nesmírně důležité z našeho hlediska, abychom se k této věci postavili strategicky. Musíme si definovat, kde můžeme eh, věnovat prostředky na to, abychom bojovali proti nadměrnému plítvání potravinami. Je třeba, abychom se zaměřili na to, zda Eh, se to netýká celého potravinářského řetězce, čili musíme, a zda to tedy máme dělat prostřednictvím DG zemědělství, anebo zda se na to máme spíš podívat ze sociálního hlediska. Samozřejmě, že se to hodně týká eh, DG zemědělství. Paní Zaborská, pane komisaře, pane předsedo, je doba krize a šetření a nemůžeme ignorovat, že až polovina vyrobených potravin se změní na odpad dříve, než se dostane ke spotřebiteli. Chci poděkovat poděkovat panu zpravodaji za to, že otevřel toto téma na půdě parlamentu. Vinu na současném stavu má i legislativa. Povinnost výrobců uvádět minimální trpenlivost a datum spotřeby způsobila, že 18 potravin končí jako odpad jenom proto, že je lidé nepokládají za bezpečné. V některých státech zákon neumožňuje snížit cenu Viktor výrobku pod cenu nákladovou ani v den, kdy končí datum spotřeby. To je třeba změnit. Je škoda, že tam není ve zprávě zmíněné věc potravinových bank, které se snaží, aby plítvání se nahradilo redistribucí vůči těm, kde to nejvíce potřebují. Vyhazujeme potraviny do odpadku a zároveň Evropská unie platí potravinovou pomoc. Měli bychom raději podpořit potravinové banky. Děkuji. Děkuji. A teď pana, paní Koraca byl, prosím, pane předsedo. Dnes plítváme eh, čtvrtinou toho, co nakupujeme v obchodech. A z ekonomického i morálního hlediska je to nepřijatelné. Každý může něco dělat proti tomu ve vlastní kuchyni, ve vlastním domově, když nakupuje potraviny. Musíme eh, zvyšovat povědomí lidí a eh, poskytovat informace. A komise musí nám v tom pomáhat. Jedná se o kvalitu a bezpečnost. Musíme lépe informovat spotřebitele a e, je například také nižší e, potraviny, by, by, pardon, teploty vždycky by zlepšily trvanlivost potravin. Potravinářský sektor by tedy měl převzít také odpovědnost za miliony lidí na každodenní základně. Měli bychom se také podívat na zemědělskou kulturu, abychom rozuměji e, orientovali spotřebu. Musíme myslet na tom, jak používat potraviny a využít ty zbytky a ne je jenom vyhodit v té plastikové kultuře v níž dnes žijeme. Tímto se dostáváme na konec Catch the Eye, takže předám slovo komisaři Tajány. Mohu vás požádat, abyste byl co nejstručnější, protože poslanci budou přicházet na hlasování a, a bude zde hluk, takže prosím maximálně 5 až 10 minut. Dámy a pánové, Vážení poslanci, vidím, že se usazujete, takže bych ještě všem chtěl poblahopřát vše nejlepší do vaší nové práce. Také bych chtěl poděkovat pochopitelně panu zpravodaji, panu Karonovi a stejně také členům výboru pro životní prostředí, zemědělství a vnitřní trh jsme zodpovědní za politiku zemědělství. Vím, že kolega zde není, je nyní v Dublinu, kde eh, představuje eh, politiku společenství v oblasti zemědělství v Irsku. Takže co se týče bezpečnostní potravin, životního prostředí, plítvání potravinami je problematika, která eh, přitahuje čím dál tím více pozornosti. Zmínili jsme se o konferenci, která se konala e, v říjnu roku 2010 v Evropském parlamentu. Ale co můžeme udělat na úrovni Evropské unie? Komise již přijala několik návrhů a v tuto chvíli připravuje nové návrhy, které také pomohou řešit otázku plýtvání potravinami, a to na různých úrovních. Když jsem zmínil reformu společné zemědělské politiky, která se zaměřuje právě na fázi produkce v oblasti potravinového řetězce. Tyto kroky posílí trvalou udržitelnost zemědělského sektoru, například program, eh, který se zaměřuje také na životní prostředí. Tyto programy budeme dále prosazovat. Budeme takto reagovat na doporučení, které jsou obsaženy v dané zprávě, například to možnost eh, do programu o venkovu také e, malé e, programy pro malé a střední podniky a takto e, pokud možno zkrátíme vzdálenost při přepravě potravin. Komise v tuto chvíli také vytváří evropské partnerství v oblasti produktivity trvale udržitelného rozvoje v zemědělství. Cílem je prosazení trvale udržitelného zemědělství, které přinese více výsledků eh, a přitom budeme používat méně zdrojů. Co se týče zlepšení fungování dodávání potravin, již jsme dnes dopoledne hovořili o otázce optimalizace balení potravin. Musíme maximálně zefektivnit celý řetězec. Komise používá platformu eh, v oblasti obchodu, také máme kulatý stůl, kde řešíme otázku produkce a spotřeby a také informujeme členské státy, které musí řešit otázku trvale udržitelného životního prostředí. Komise také připravuje cestovní mapu pro využití zdrojů. Vytváříme ekonomický systém do roku 2050, který má být trvale udržitelný. Potraviny jsou zcela klíčovým sektorem, které přispějí k naplňování těchto cílů a účinného využívání zdrojů. Cestovní mapa si stanovuje ambiciozní cíle. Chce na polovinu snížit veškeré plítvání potravinami. Chce zlepšit spotřebu do roku 2020 a chce lépe využít eh, o 20 veškeré zdroje v oblasti zemědělství. To je také obsaženo v doporučeních této zprávy. Tato cestovní zpráva zároveň také požaduje do roku 2013 vypracování sdělení, co se týče trvalo udržitelných eh, potravin. Je to velice složitá problematika, ale musíme být konkrétní a koherentní. Také prosazujeme eh, spolupráci v rámci metodologie, kde budeme používat kritéria, Eh, trvale udržitelného rozvoje a to do roku 2014. V jednom z doporučení požadujete, aby komise a rada do roku 2013 eh, aby rok 2013 prohlásili rokem boje proti plítvání potravinami. Můj kolega, pan kolega Dali, se podíval na tuto možnost eh, s panem zpravodajem a v podstatě všichni souhlasí s tím, že se musí něco udělat, abychom bojovali účinně proti plítvání potravinami v celém potravinovém řetězci. Rok 2013 je eh, příliš včasný, protože už jsme navrhli, že tento rok bude rokem evropského občanství. Musíme připravit veškeré aspekty, které se budou týkat tohoto Evropského roku. Eh, v diskusi jsem pochopil, že hovoříme o roce 2014. Možná eh, tento rok eh, může být rokem 2014. Každopádně budu informovat pana kolegu Čološe a Daliho, protože si myslím, že můžeme spolu spolupracovat na tom, abychom naplnili tento cíl. Chtěl bych poděkovat všem, chtěl bych poděkovat panu předsedovi za tuto velice důležitou a zajímavou diskusi. Děkuji. A Děkuji mnohokrát vám všem za pochopení. A omlouvám se těm, kteří požádali o slovo po té, co jsme Eh, začali, ale neměli jsme dostatek eh, času. Nicméně děkuji, že jsme zvládli dokončit tuto diskusi včas, protože jinak bychom kvůli hluku nemo, nemuseli slyšet poslední řečníky. Takže nyní přerušuji schůzi zasedání na několik minut a poté v poledne se bude hlasovat.